Hello everyone, good morning. Dobrý den všem. Doufám, že jste si připravili hlasovací karty, protože už první hlasování bude elektronické. Ze všeho nejdříve chci přivítat paní Danu Balcarovou, která je předsedkyní Výboru pro životní prostředí v parlamentu České republiky. Vítejte. První hlasování dnes se týká návrhu usnesení o maximální zbytkové úrovni acetamipridu v některých produktech. Hlasujeme elektronicky, zahajuje hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. A je to přijato. Další bod je hlasování o otázkám k ústnímu zodpovězení o porušování v síti Natura 2000. Jediné hlasování, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. A je to přijato. A teď hlasujeme o stejné otázce k ústnímu zodpovězení, ale pro radu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Now we are voting. A teď hlasujeme o návrhu stanoviska přistoupení Evropské unie k ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních. To je také jediné hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. A teď budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají opatření Unie po jejím přistoupení k ženevskému aktu Lisabonské dohody o označení původu a zeměpisných označeních. Než začneme hlasovat, chci říci, že 20 z 25 pozměňovacích návrhů, které předložil pan Flanagan, nebo tedy 20 návrhů předložil pan Flanagan a 18 z nich jsou redakční nebo jazykové. Chci připomenout, že podle pravidla 170 našeho jednacího řádu nebudou přípustné pozměňovací návrhy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 Takže je to zamítnuto. Nebo budeme hlasovat znovu. Kdo je pro trojku? Kdo je proti? Zamítnuto. Děkuji. Čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. without uh, modifications. Because we didn't adopt any amendment. The vote is closed. Končím hlasování. A je to přijato. V podstatě jste takto přijali návrh komise bez pozměňovacích návrhů, protože jsme nepřijali žádný z předložených pozměňovacích návrhů. Další bod. Kde je ten další? Tady mě říká sekretariát, že to je ten velký. Ano. Návrh zprávy o transparentnosti a udržitelnosti, hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, to je zpráva paní Zomr. Pozměňovací návrh 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 184. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 184. Zahajuji hlasování. And it is closed. Končím hlasování a je to přijato. 178, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 179, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. And the vote is closed. Končím hlasování a je to přijato. 182, kdo je pro? Kdo je proti?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 Kdo se zdržel? Přijato 230. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 230. The vote is closed. Končím hlasování. A je to přijato. 231. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 232, 233 a 234. Ne, to je něco jiného, takže pouze ty první dva. 232, 233. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 234. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 244. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 245. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto? 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 247. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 269. Kdo je pro? Kdo je proti? 269. Strana 15. 268 říká no vote. Takže teď hlasujeme o 269. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme 269. Já jsem to čekala. Končím hlasování. Madame Yatemaki is in favor without a card, so it is adopted. Paní Yatemaki je pro, takže je to přijato. 270. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 271. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 272. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 286, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 287, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 288, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Blok 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme. No, The vote is closed. Mrs. Atamaki abstains. Paní Atamatiky se zdržela, takže je to zamítnuto. A někdo nehlasoval. Blok 2. Kdo je pro? Against. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkusíme, jestli tentokrát hlasovali všichni, zahajuji hlasování. Pořád někdo nehlasuje. Teď ano. Končím hlasování a je to zamítnuto. 289, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 290. 290, protože ty bloky nebyly přijaty. 290, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 292, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Který? Právě mě říkají, že 28 je taky v tom bloku. 293, kde pro, kde proti, kdo se zdržel zamítnuto, 294, kde pro, kde proti, kdo se zdržel zamítnuto. Je to určitě tak. 296, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 295, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 30, kdo je pro? Omlouvám se, říká předsedkyně. 30 je stejná jako 295, takže teď 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijeto. 297, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Ověříme 297. Zahajuji hlasování o 297. Paní Jetemaky je pro. 297. Nechtějí všichni hlasovat, takže končím hlasování a je to zamítnuto. A je to přijato, protože paní Jetemaky byla pro. když se zamýšlíme nad těmi bloky, tak zohledňuji všechny. Když někdo nechce vyjádřit svůj názor, tak eh, to může ovlivnit celkový výsledek. To je jen pro vaši informaci. 298, je pro, je proti, kdo se zdržel přijato. 299, tady máme ústní pozměňovací návrh zelených. Je někdo proti?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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 307, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Alde. Co děláte vy? 307, druhá část. Vy jste proti. Tak to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 62, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. 313, tam máme ústní pozměňovací návrh. GUE. Je někdo proti? ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ano, paní Zomr, vy jste proti? Tak musíte přesvědčit dalších pět lidí nebo tak něco. EPP proti. Takže žádný ústní pozměňovací návrh. Hlasujeme o 313 bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 314. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 315. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 316, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 317, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 318, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 319, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, kompromis 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 328, 328. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. 328. Zahajuje hlasování. A je to přijato. Paní Jetemek už má kartu. 329, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 330, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 331, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 332, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 333, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro, Zahajuji hlasování o 333. Proč jsem řekla zamítnuto? Přijato, protože EPP hlasovalo stejně. Možná postupuji příliš rychle. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Nehlasujeme o tom. 337, omlouvám se. 339 a 340, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Končím hlas- o, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 338. kde je pro? Kde proti? U Alda nevím. EPP bylo pro? Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Možná jste měli v ALDE oddělené hlasování, nevím. Končím hlasování, je to zamítnuto. A teď hlasujeme o 342, 343, 344 a 345 ty jsou identické. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Zahajuji hlasování. And is closed. Končím hlasování. Okay. Um, so was adopted? Yeah, mm-hmm. yeah. 347 then. Who is in favor? 347, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 348, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 349, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 350, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 350. Zahajuji hlasování a končím hlasování a je to zamítnuto. Jury 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 352. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 353 a Jury 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 355. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Jury 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 350 8. Oh, I'm sorry, I'm going backwards. There 71. 358. 358. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 359. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto. 360, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Ověříme. 360 ověříme. Zahajuji hlasování. Skoro ukončuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 361. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 361. It's closed. Končím hlasování, je to zamítnuto. 362, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 363, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto? 364. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. It's closed. Končím hlasování. Je to přijato. Which one? No, she's talking to Peter. Ah, I'm sorry. <laughs> I thought I jumped. Omlouvám se, myslela jsem, že jsem něco přeskočila. 363 nebylo přijato, takže 366. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. No, Chtěla jsem říct, že je to přijato, ale... Končím hlasování. Je to přijato. 367 bude pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 368 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, Jury 72 kdo je pro, kdo je proti, je pro, já bych řekla přijato. Ověříme. Vote closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 369. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 370. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Jury 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. The vote is closed. Končím hlasování, přijato. 371 a 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 373 a 4, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 375. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Closed. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 376, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 377, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 378, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 379, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 380, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 384, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, ověříme. And is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 382, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto? 383. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 381. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 390 a 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 389. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 393. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 75. Ne. 394. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 395. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 399, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 40, kdo je pro. OK, OK. It's a mistake in my voting. Tady mám chybu v hlasovacím seznamu, takže budeme teď hlasovat o bloku 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. And it's closed. And it is a... Končím hlasování a je to přijato. Jury 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Jury 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Tady se teď nehlasuje. 403 a Jury 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 404. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 405. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 406. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel zamítnuto. 409, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 410, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 411, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 414. Kdo je pro? Kdo je proti? 414. Kdo je pro? Pro? 414. Proti. Zdrželi se. Přijato. 415. Kdo je pro? Chcete ověřit 414. Dobře. Myslela jsem, že je to stejná většina 31 k 29. Ano, je to tak. Končím hlasování. 31 k 29, jak jsem vám říkala. 415. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 416 a 417. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, Jury 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, Peš 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 418, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Jury 84, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 428, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 429, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Jury 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme Jury 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 89, kdo je pro? Kdo je proti? Alde je pro nebo proti? Já bych řekla, že je to přijato. Ověříme. Končím hlasování. Je to přijato. 440, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 441. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 442. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 443, 4 a 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 446. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel zamítnuto, 447, bude je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 440, 450, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 452, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 53 je součástí těch, o kterých se nehlasuje. Blok, tam se píše, jestli je ten blok 1 nebo 2 přijat a oni nebyli přijaty, takže musíme hlasovat o 53. Vysvětlují mě, že je to součástí toho bloku 2 aby jsme zamítli celý blok 2, to znamená, že 53 je také zamítnuta. Ale jestli se chcete proti tomu postavit, paní Kadenbach říká, že je to součást bloku 2 a sekretariát říká to tež. Paní Zomr, můžeme se na tom dohodnout? 53 a Jury 91 jsou identické a jsou součástí bloku 2, takže byly zamítnuty. Omlouvám se, teď jsem si mluvila sama se sebou. Takže Jury 91 a pozměňovací návrh 53 jsou identické a jsou součástí bloku 2, proto o nich nehlasujeme protože když jsme zamítli blok 2, tak jsme zamítli i tyto pozměňovací návrhy. A teď hlasujeme o 452. Ne, to už jsme hlasovali, to bylo přijato, takže Jury 92, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Čtyřista 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 455 a 456. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 457 a Jury 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 458 a 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 460 a 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 464 a Jury 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 465, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 467, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Dobře. 467. Ověříme si to elektronicky. A končím hlasování. A je to zamítnuto. 468 a 9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 470. Ano, 470, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 471, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, Jury 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, Jury 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 473, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 475, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 477 a Jury 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jasné, takže elektronicky zahajuje hlasování. Four seventy seven and jury one 477 a Jury 101 je to přijato. Jury 102. Jury 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 478, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 479, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 483, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. 483. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Čtyřista osmdesát čtyři. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 486, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 487, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 488, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 489, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 491, 92, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 493, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 494, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 495, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 496, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 497, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Jury 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 499. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 500. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 501. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Jury 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Vy jste proti zelení? Vy se zdržujete. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 502, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 503, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 504, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 505 a 506, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 507, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 508, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 509, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 510, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 511, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 513 a 514. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Closed. Končím hlasování. Přijato. Toto je přijato, takže jdeme na 521 na příští, na další straně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 522 a Jury 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 524. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. Je pravda, nebylo to moc dobře vidět. Končím hlasování. Přijato. Pětset dvacet šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 529. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 530. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 532. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 533. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 534. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 535. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 536. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Ověříme. 536. Zelení jsou pro, takže možná je tam šance. Končím hlasování? Ano. Děkuji, je to přijato. Jury 112 a 537. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel přijato. 538, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 539, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Ověříme. 539. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 64, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Co jste dělali? Kdo je pro 64? Proti? Zdrželi se přijetu. Ověříme 64. Končím hlasování. Přijato. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jury 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Jury 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 73. Kdo je pro? Kdo je proti? zelení. Ověříme 73. Protože tady skupiny nezvedají ruce, tak to není jasné. Je to přijato. Jury 3. Jury 3, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 kdo se zdržel zamítnuto? 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Peš 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96 a Jury 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Bless you, but that's more. The vote is closed. Končím hlasování a je to přijato. Jury 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijeto? 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 100,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 SD a EPP proti. Sto dvanáct kde pro? Sto dvanáct kde pro? Kde je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Jury třináct kde pro? Kde je proti? Kdo se zdržel přijato? pět kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel přijato? dva, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Jury 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Jury 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 143 a Jury 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Jury 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Jury 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 145. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Jury 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 150. Kdo je pro?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 Končím hlasování. Je to zamítnuto. 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Jury 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Jury 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Jury 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tak ještě jednou. 164. Kdo je pro? Je to přijato. Když takhle pořádně zvednete ruce, tak je to jasné. Jury 31. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, kompromis 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 170, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 171, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 172, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 175, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jury 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, Jury 34 ověříme, ale já si myslím, že EPP byla jediná frakce, která hlasovala proti. Zkusíme. Končím hlasování. Je to přijato. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? A závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Ano, pane Hojslingu, vy chcete něco říci? Můžeme si udělat krátkou přestávku? Před závěrečným hlasováním? Pokud frakce souhlasí? Pár minut. Dvě minuty. Dobře, dvě minuty. Takže teď ještě nehlasujeme, dvě minuty přestávka. Which is the next one? This one. Supplementary protection certificate, which is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 Final vote. Tak, závěrečné hlasování. Everyone is, uh, prepared to vote? Jsou všichni připraveni hlasovat, tak zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Uh, Teď budeme hlasovat o návrhu stanoviska ohledně, doplňko, oh, ohledně certifikátu doplňkové ochrany pro zdravotní produkty. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď na stránku 4. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Na stránce 7 kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Strana 10, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 229 pro, pardon, 230 pro, proti, zdrželi se, přijato. 231 a 232 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro. Kdo je pro 23? Proti, zdrželi se, přijato. 1 a 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, ověříme 35.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 Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Asi. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro. Ne, ještě předtím máme dva návrhy. 118 pro proti, zdrželi se, přijato. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď závěrečné hlasování elektronicky. zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. After this is the icing, thing that we have to break. Okay, so now we are voting on... Tak, teď budeme hlasovat o návrhu usnesení Evropa, která chrání čisté ovzduší pro všechny. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, drželi se, ověříme 39. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2 pro, proti, Drželi se, přijato. Zvedejte pořádně ruce, prosím. Kompromis 2 ještě jednou pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 46. Končím hlasování. Přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 76. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Ne. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79. Tak ověříme 81, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 Pane Pedečiny, to ani není váš návrh. Tak zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 87. Proti jsou ale čtyři politické frakce. Takhle toto není stejné. Tam rozdíl. 87 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 88 pro, proti, zdrželi se. Přijato 89 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 93 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 94 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 95 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 7 pro proti, zdrželi se, přijato. 100 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109 pro. Ověříme 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 109 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 109. Alde se zdržuje, takže teď dává smysl to ověření. Končím hlasování. Přijato. 110 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 111 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 112 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. 119 a 121 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 124 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 125 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 126 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 127 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 128 pro? Proti? zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se. 141 pro, proti, ověříme. Protože některé frakce nebyly jednotné. Končím hlasování. Přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se, Já nevím, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti,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 zdrželi se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 a 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, ještě jednou 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 22 pro. Dvacet dva byla stažena? Aha, návrh 20 byl stažen. Tak to mám na seznamu. Možná vy to tam nemáte, proto jsem to přeskočila. Teď jsme u 22, takže 22 pro. Proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro,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 Končím hlasování. Přijato. Now. Hlasování o pozměňovacích návrzích ke zřízení nástroje pro sousedství rozvojovou a mezinárodní spolupráci. A nejprve pozměňovací návrh 28 pro proti se. Zamítá se společně 29, 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Ještě jednou. 31 pro, proti, zdrž, zamítnuto. 32 pro, Ověříme 31. Konec. Stejně zamítnuto, i když to asi jsem měla jenom štěstí. Upřímně řečeno. Jsem nevěděla, že k zelení podpoří EPP. V 99% případů to tak není. 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítá se. 34 pro. Proti? Zdrželi se, zamítá se. 35 pro. Proti? Zdrželi se, zamítá se. 37 pro. Proti? Zdrželi se, zamítá se. Nyní společně blok až do 46. Souhlasíte? Či 37 a 46. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Po 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. Další blok, 48 až 60 nebo i 61, jenom 60. 48 až 60 pro, ten, kdo je pro tento blok, No tak mi řekněte vy, paní Peričíny, co, jak to mám udělat. Tak 48 až 51 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 52 pro, pan Peričíny proti, zdrželi se, zamítá se. A nyní blok 53 až 60. 53 a 40 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Dohromady 61 až 71 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 1 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 2 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 5 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 6 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 7 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 8 pro, proti. Je někdo pro? Aha. Takže proti. Zdrželi se, zamítá, zamítá se 9 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, ověříme 11. A je LD pro. Konec. A přesto zamítnuto. 12 pro, proti,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 zdrželi se zamítnuto. A závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. A schváleno. Děkuji vám za vaši spolupráci při hlasování. Čímž jsme dospěli ke konci hlasování, dále událost s mladými v 11 hodin. Takže si uděláme pauzu, krátkou pauzu na kávu, ale vraťte se, prosím, zpátky na událost. It would be advisable. Bylo by skutečně žádoucí, abyste byli zpět v jedenáct.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

Għandek għalfej tiġi? Le, għalek jitnajt. Mut mandek għalfej tiġi doqqa. Nistan intervju dik Mela. Jow, you're coming. No, you're coming. You hold on oh, Miguel. We do euh, ah, a ah, thing, euh, but okay, so I come with you. Okay, I have my coat on.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 se Volkan někam? Well, hello everyone. Dear colleagues, it is a... Tak všechny vás zdravím, vážení kolegové, rád vás vítám v této místnosti. Takže tento letošní tedy um, událost když se, se účastnilo 9 tisíc mladých lidí a abychom zajistili následné, následnou, ehm, následné kroky, tak bylo rozhodnuto, že to bude předloženo k debatě v relevantním výboru parlamentu. A smyslem této, té výměny názorů ve formě slyšení je vytvořit eh, obousměrnou komunikaci mezi mladými Evropany a poslanci Evropského parlamentu na eh, zásadě principu I a to znamená, že jejich myšlenky, eh, jejich myšlenkám bude dopřáno sluchu. A máme tu tedy několik eh, těchto eh, prezentátorů nových myšlenek a vyslechneme Vivian Gerger, která bude řešit otázku veřejného zdraví, paní Jade Mylan Pradines, která se bude zabývat otázkami odpadu a Anna Maria Renner, Eh, která eh, se bude zabývat udržitelným eh, životním stylem. Mladí lidé z celého světa nás nyní sledují přes internet a mohou samozřejmě s námi interagovat prostřednictvím sociálních médií. A vy můžete rovnou přispívat také na Twitteru s využitím hashtagu i2018. A <clears throat> Eh, každý představí dvě myšlenky, celkem tedy čtyři minuty. Poslanci budou pak eh, reagovat, odpovídat ve dvouminutových projevech a eh, dále budou potom znovu další dvě minuty na zpětnou reakci, tedy na to, co řeknou poslanci. Byly to myšlenky týkající se děle pozornosti, dopadu na zdraví, takzvaná happiness gap, a e, e, evropské elektronické zdravotnické záznamy a boj s dětskou obezitou. Takže nyní vám dávám slovo k těm zdravotním záznamům a e, obezitě. Drazí poslanci, poslankyně, dámy a pánové, chci vám představit myšlenku standardizovaného eh, elektronického zdravotního záznamu, který by byl snadno využitelný jak profesionály, tak i veřejností. Můžeme to definovat jako systematizovaný sběr elektronických zdravotních informací v digitálním formátu. A kromě toho samozřejmě studie epidemiologických eh, záznamů, která může přispět k takovému nástroji. Vzhledem k tomu, že eh, jsem eh, studuji medicínu v šestém roce a mám eh, zkušenosti se záznamy na papíře, ale také s různými počítačovými systémy. A důležité informace často se ztrácí a samozřejmě se mohou objevit různá nedorozumění, která pak vedou k fatálním chybám. A samozřejmě, že data jsou aktualizován, by byla aktualizována jak zdravotními profesionály, tak i pacienty. Bylo by to napojené také na aplikaci, aby pacienti měli přístup ke svým datům v jako, kdykoliv. Například by mohli zkontrolovat uh, úrovně cukru, hladiny cukru v krvi a uh, samozřejmě by bylo možné takto zlepšit i pochopení, eh, celkové pochopení některých uh, témat. Proč by se to mělo implementovat nejprve na národní úrovni a pak teprve na evropské úrovni? Tak jednak už existuje několik poskytovatelů řešení na trhu, kteří mají široké spektrum různých produktů. Ovšem kvalita eh, je zatím velmi špatně monitorovaná. Eh, vzhledem k tedy nařízení o ochraně osobních údajů, tak by aplikace mohla eh, poskytnout centralizovaný systém a větší bezpečnost evropským občanům. Epidemiologické vyhodnocení anonymizovaných eh, dat eh, pacientů, to je další slibná možnost, eh, kterou by právě mohly skýtat elektronické údaje, a to i v souladu s GDPR. Postupující digitalizace je nesmírně slibná a Evropská unie by měla do této možnosti investovat. Děkuji. Děkuji. A nyní chcete, pokud chcete, tak eh, se můžete vyjádřit k obezitě a pak budeme mít diskuzi k obou tématům. Takže má další myšlenka se týká obezity. Takže podle VHO 50% žen i mužů v Evropské unii eh, bylo, eh, mělo nadváhu a 20% dokonce bylo obézních nadmíra jídla, nedostatek eh, fyzického pohybu, z toho učinila jakousi globální epidemii. Je to komplexní záležitost protože musíme řešit z mnoha různých perspektiv. A první opatření, které chci navrhnout, řeší problém nedostatek pohybu. Protože v Evropě třetina eh, dospělých není dostatečně aktivních. Každá firma by tudíž měla Eh, svým zaměstnancům eh, poskytnout eh, minimálně dvě hodiny sportu týdně. To by omezilo riziko například srdečních chorob, diabetu a dalších. Měly by být vybaveny samozřejmě tělocvičny, sprchy a tak dále, které by se mohly financovat z evropských fondů. A samozřejmě i také by měly být dotovány například bazény, Eh, nebo gymnastické a další prostory. A eh, měly by probíhat eh, osvětové kampaně napříč Evropou. Problém s nezdravým jídlem, to by se mělo řešit prostřednictvím daně na cukr. Jednak problematická, problematické potraviny by měly být označeny a identifikovány. Takže experti by měli využívat si takzvaný semaforový systém a ty produkty, které by byly označeny červeně, by, by byly online jasně vysvětleny, eh, to by byla nezdravá, eh, ty nezdravé potraviny a mělo by to vést tedy k bdělému eh, stravování. A to, ta, ta daň, ta by padla na, samozřejmě ta by zatížila výrobce, nikoliv spotřebitele. A ehm, tato daň by měla být eh, samozřejmě ehm, investována, potom ty příjmy z ní by měly být investovány do zdravotního fondu. A eh, ob, vzhledem k tomu, že obezita se stala skutečnou epidemí a jednou z eh, hlavních příčin smrti, tak vás skutečně nabádám, abyste přispěli k nalezení řešení. Uh, so, dear colleagues, Kolegové, takže pokud jde o ta, ty elektronické eh, záznamy eh, pacientů, eh, dotace na cvičení, pohyb a daň z cukru a zdravotnický, zdravotní fond, který by byl financován touto daní, tak to jsou zajímavé myšlenky. Nyní vyzývám poslance a poslankyně, aby se k tomu vyjádřili. Pan Walken. Děkuji, já jsem byla trošku překvapen, zrovna jsem o tom tweetoval, takže děkuji, že jste se dostavili na půdu Evropského parlamentu a děkuji za vaše podněty, za vaše myšlenky. Já bych se chtěl vyjádřit nejprve k těm elektronickým zdravotním záznamům. To je ve, skutečně aktuální podnět a potřebujeme určité kroky tímto směrem. Já jsem tedy z členského státu, kde stále máme předpisy Eh, recepty na papíře a snažíme se to převést do elektronické podoby už asi 10 let. A je eh, zřejmé, že ještě zbývá urazit velký kus cesty. Ovšem, když zohledníme otázku ochrany osobních údajů, měli bychom samozřejmě v této věci pokročit. A já jsem rád, že se bavíme o Eh, e-health v různých zprávách, v různých stanoviscích, to řešíme. Je to eh, běh na dlouhou trať a my jsme na začátku, ale je, je dobré od vás slyšet tu pobídku, že bychom měli postupovat rychleji, protože myslím, že to přispěje k navýšení toho tlaku. Pokud jde o daň z cukru, nejsem si úplně jist, za to bylo, v parlamentu to bylo pro možná probíráno, hovoří se o tom, kolegové se k tomu vyjádří případně. Ale je dobré, že jste upozornili na to, že musíme něco v této věci udělat. Nestačí jen udělat eh, samozřejmě to semaforové označení barevné na těch produktech, aby, ehm, aby eh, veřejnost věděla, kolik čeho je v daném produktu, kolik je tam tuku, kolik cukru a tak dále. Tato myšlenka je nadnášena poměrně často, ale nikdy se nám ještě nepodařilo to většinově prosadit. Daň cukru je zajímavá, ale samozřejmě problém je v tom, že Evropská unie zatím postrádá kompetence v této oblasti. Zvyšování daní je vždy problematické. A členské státy si vždy toto hájí jako eh, svou působnost. Eh, děkuji vám každopádně. Děkuji a nyní pan Líze. Thank you very much for your presentation. Děkuji za prezentaci. Děkuji za tyto podněty, velice si to oceníme a pokud dovolíte, tak já přejdu do své mateřštiny. Vzhledem k tomu, že tu máme tlumočení, a je to přednášeno přes internet, tak pokud Němci poslouchají, budu tady hovořit německy. Děkuji moc krát za představené nápady. Nejprve k té první otázce. Já stoprocentně sdílím váš názor, že bychom potřebovali evropský systém, eh, který by zpřístupňoval lékařská data v reálném čase na každém místě. Bohužel eh, to naráží na extrémní odpor členských států, a to i eh, toho mého, Německa. Už jsme se pokoušeli u tématu práv pacientů jednat o tomto návrhu a od samého počátku jsme naráželi na neuvěřitelný odpor. Myslím si ale přesto, že by bylo dobré to nějak prosadit, ta technika se nesmí používat nekontrolovaně, ale kdyby to pacienti chtěli, tak by to mělo být možné. Diskutovali jsme tedy o tom, jaký je odpor a jak ho můžeme překonat. A právě starší lékaři jsou velice proti tomu, ale pokud se eh, pro tento návrh spojí eh, studenti medicíny nebo mladší lékaři, tak možná to vytvoří potřebnou dynamiku pro to, aby se to dalo prosadit. Druhá otázka, daně. Eh, ať už eh, považujete daně za dobré nebo špatné, máme tu jednu velikou překážku. Eh, Timo Velken už to řekl, že nemáme žádné kompetence, to není úplně pravda. My samozřejmě můžeme zavést daň, ale musí to být schváleno jednomyslně v radě. A myslím si, že je tu mnoho různých míst, kde by se dalo vylepšovat. Například minulý týden jsem se bavil ve svém volebním e, okrsku o zdaňování e, dýzlů v zemědělství. To se dělá e, všude, v každé spolkové zemi jinak. Je ale potřeba, aby se na tom shodl nejmenším ten členský stát, aby to mohlo projít jednomyslností v radě. Eh, já přesně nevím, jaká je teď vaše národnost, ale eh, zkrátka je potřeba zatlačit na to v členských státech. Má-li být Evropa akceschopná, pak musí členské státy být ochotny eh, přijímat rozhodnutí jednomyslně. Děkuji, pan Eichhout. Děkuji vám moc krát za vaše nápady a návrhy. Mnoho z témat, o kterých jste se zmínila, jsme tu projednávali, ale občas to vyústí v politickou eh, v politický boj, jako vždycky to mu bývá na politické scéně. Občas e, jsou to členské státy, které se tomu vzpírají, jak říkal e, Petr Líze, u lékařských přístrojů nebo u lékařských záznamů. My jsme o tom diskutovali a v Evropském parlamentu bychom to chtěli prosadit, ale narážíme na odpor a zatím jsme ten odpor eh, na úrovni členských států ještě nepřekonali. Bylo by skvělé, kdybyste nám pomohli přispět do té debaty na úrovni členských států, protože to je jediný způsob, jak vytvořit evropskou legislativu. Eh, pokud jde o eh, obezitu, tak to je trošku složitější. Ten váš první nápad s financemi, já vidím, já spatřuji v tom smysl, ale nejsem si jistý, jestli by to měl být Evropský fond protože těch evropských peněz není mnoho. A e, neustále narážíme na odpor členských států, které e, nechtějí platit více do evropského rozpočtu. Takže evropských peněz je nedostatek a myslím si, že by dávalo více smysl toto zorganizovat na úrovni členských států. My nemůžeme na úrovni Evropské unie řešit všechno. Pokud jde o ty daně, tak kolegové už o tom hovořili. Mě by nepřekvapilo, kdyby i další vaše nápady souvisely s daněmi. To je opravdu velké téma, o kterém je potřeba debatovat. Členské státy mývají takový reflex říkat, daně jsou vnitrostátní kompetence, Jediný způsob, jak to překonat, je jednomyslnost, jak říkal Petr Líze, ale tohle je politická debata, protože eh, Evropa zkrátka není schopná dosáhnout výsledků v oblasti daní. Výsledkem je, že se platí daní méně a méně. Firmy platí méně a méně daní v Evropě. Každý rok to klesá, objem daní vybraných od firm. Výsledkem je, že se víc daní práce nebo že se škrtají výdaje. To je opravdu zásadní problém Evropy a ten musíme řešit. A já jsem rád, že se dotýkáte i tohoto tématu. Prozatím je to ale na národní debatu, na, na úrovni členských států, jestli bude nebo nebude daň z cukru. Já vím, že některé země o tom debatují, na evropské úrovni by to bylo lepší, ale zkrátka to nejde. A k tomu poslednímu bodu, k těm semaforům. Občas je totiž také potřeba ukázat, že i tady v parlamentu se vede politický boj. My zelení jsme vždycky pro eh, semafory. Byli jsme pro semafory u potravin například, ale prohráli jsme, protože konzervativci v parlamentu byli proti. Takže pokud jste opravdu pro, tak eh, prosím vězte, že konzervativci pro nejsou. Je potřeba ukázat, že parlament je politická arena, protože někteří lidi, některým lidem se nelíbí, když se to takto odhalí, nicméně politické rozdíly existují a je potřeba to ukazovat. Ano. Spoustu hlasů konzervativci prohráli zase kvůli zeleným, takže ano. ty semafory jsme prohráli, protože liberálové se přidali ke konzervativcům. Já si to pamatuju, já jsem byl stínový zpravodaj. No, omlouvám se, zapomněla jsem vám říct, že eh, se musíte držet limitu dvou minut. Paní Kadenbach, tak nejprve bych chtěla moc krát poděkovat za vaši prezentaci. A eh, ještě bych chtěla eh, navázat na ten poslední příspěvek ohledně semaforu. Já jsem totiž přesvědčená o tom, že v Evropě máme jeden z nejlepších a nejbezpečnějších standardů, pokud jde o potravinovou bezpečnost. Takže v podstatě všechno, co se u, u nás dostává na trh, je potravina, která není škodlivá zdraví sama o sobě a vždycky záleží na množství, na dávkování. A e, to by bylo potřeba zohlednit u těch semaforů, protože ne každá potravina se dá snadno označit například červeným světlem nebo zeleným světlem, protože záleží na kombinaci potravin a záleží na jejich množství. A tady je potřeba eh, učinit informované rozhodnutí a proto je potřeba eh, začít o něco dříve. Nějaké označování je nicméně eh, velice důležité a já jsem ráda, že se to podařilo v parlamentu prosadit alespoň u balených potravin a u potravin s více složkami, ale je potřeba budovat zdravotní gramotnost, to znamená začínat mnohem dříve, už v raném dětství, kdy je potřeba děti učit, že když pijí ovocnou šťávu, tak pomerančový džus je sám o sobě zdravý, nicméně má vysoký obsah cukru a A nechtěla bych, aby na pomerančovém džusu bylo červené světlo, protože má vysoký obsah cukru. Takže otázka je vždycky to množství. A já bych prosila o to, abychom obecně mnohem více investovali do osvěty, do vzdělání aby lidé věděli, co je pro ně osobně zdravé, co je to zdravý životní styl a potom se dá přejít k věcem, jako je více pohybu. Například máme programy pro pohyb v Evropě. Většina členských států ví, o problému, že děti se příliš málo pohybují a přesto naše školy a školky a školní družiny jsou vybudovány tak, že tam v podstatě žádný prostor k pohybu není. To je podle mého názoru jasný úkol členských států nějakým způsobem realizovat tedy toto vědomí. Ale jinak podle mého názoru nemluví nic proti tomu, aby se tyto iniciativy prosazovaly i na evropské úrovni. Pokud jde například o kombinaci s lepší integrací, například sport, eh, fotbal, to je týmový sport, ten velice přispívá k integraci to jsou tedy dva aspekty. Jeden aspekt je zdravotní, boj proti nadváze a na druhé straně jsou tu ještě tedy dodatečné složky, například, že děti různého původu s různými mateřskými jazyky mohou společně se věnovat sportu. Děkuji, pan Hansen. Děkuji, dobré ráno všem, děkuji moc krát za velice zajímavou prezentaci. Vy jste navrhla něco, co je opravdu nesmírně užitečné, zejména pro lidi jako vy a my, kteří velice často cestujeme po Evropě. Pokud máte ošetřujícího lékaře doma a jste tady v Bruselu nebo ve městě, kde studujete na univerzitě, tak je velice těžké dát všechny zdravotní záznamy dohromady. Proto je váš návrh velice dobrý a je potřeba na tom pracovat. Na druhé straně není to tak jednoduché, jak byste si mysleli, protože členské státy se budou velice nerady dělit o své informace. A nechtějí přecházet od svého fungujícího systému k něčemu novému, co neznají. Je to něco, co by přineslo mnoho dobrého nám všem, je to návrh um, neocenitelný a myslím si, že bychom na něm měli pracovat. Pokud jde o obezitu a o boji proti ní, tak já jsem na rozdíl od některých kolegů uh, tady uh, u toho hlasování u semaforu nebyl, to jsem ještě nebyl v parlamentu, takže jsem nemohl hlasovat pro ani proti, ale navážu na to, co říkala paní Kadenbach. Opravdu je potřeba si dávat pozor, protože například olivový olej je škodlivý nebo ne? Já si myslím, že škodlivý není, pokud ho nevypijete litr, což byste pravděpodobně neudělali. Takže má dostat červenou nálepku kvůli tuku, který je v něm obsažený. Na druhou stranu eh, Cola Light není příliš zdravá, jsou tam náhražky cukru a spartam, to příliš zdravé není, to je prokázáno. To by potom ale dostalo zelené světlo a přitom si myslím, že to by lidi moc konzumovat neměli a zdravé to není, i když z toho nestloustnete. U nás v Lucembursku jsme se pokusili o zavedení e, cukrové daně, ale v podstatě všemi politickými stranami Všechny politické strany eh, to zamítly, protože lidi se mají vzdělávat a nikoli trestat. V Lucembursku si například eh, můžete koupit eh, Coca-Colu a Snickers a tak dále z automatů, ale ovoce to teprve začíná. Další příklad je, že tady v kantýně Zaplatíte méně za hranolky než za zeleninu. Takže i tady v parlamentu bychom se měli zamyslet nad tím, co vlastně děláme. Je potřeba, abychom šli příkladem a zapracovali na tom vzdělávání. Děkuji, pan Torvalds. Děkuji, paní předsedkyně. Už jste se za tuto diskuzi dozvěděla dvě věci. Politici mají problém dodržovat časové limity, vždycky toho říkají příliš mnoho a od přítele Base jste se dozvěděli, že už probíhá kampaň. Zdravotnictví je složitá problematika, protože já když otevřu finské noviny, tak tam najdu lidi svého věku, kteří umírají a vždycky se zamyslím nad tím, jak to, že někdo žije déle a někdo ne tak dlouho. Není to vždy otázka zdravotní, někdy je to otázka sociální, může to být otázka DNA. Myslím si, že důvod pro to, že to mám v hlavě stále ještě v pořádku, leží spíše v DNA mé matky. Zkrátka je potřeba uvědomovat si, jaké faktory vstupují do hry, pokud jde o naše zdraví. A je potřeba nabízet lidem se slabším nebo horším DNA šanci na normální život a učit je, co nemají jíst, aby žili déle. Tímto způsobem se dá vyřešit ta otázka cukru. Jak patrně víte, ne všechny formy cukru jsou tak špatné, jako je ten, který je ve slazených nápojích. Určité množství cukru potřebujeme, určitých typů cukru. Takže až se sem vrátíme po basově vítězství ve volbách, možná najdeme nějaké řešení pro vás. A teď už mi vypršel čas. Děkuji moc krát, pane Torvalci. Teď pan Belet. Děkuji vám, děkuji, že jste sem přišli a děkuji za vynikající nápady. Už toho zaznělo mnoho, já souhlasím s tím, co říkal Kristof ohledně boje proti obezitě. Musí to být jedna z našich priorit eh, v evropském programu zdravotnictví, ale tady opravdu existují politické rozdíly. Jak už zmínil Kristof, my nejsme pro zakazování a pro přílišnou regulaci a pro vychovávání, zejména mladých lidí. Mladí lidé možná, mladí lidé jsou možná spíš přitahováni tím, co by bylo červené, než co by bylo zelené, protože je to pro ně lákavější. Investujme spíše do kampaní jako Michelle Obama ve Spojených státech. To byla na celém světě i v USA tvář kampaně proti obezitě. A fungovalo to, měla opravdu úspěch. Takže pokusme se skopírovat tento model. Ne zakazovat a vychovávat, ale spíš motivovat a vysvětlovat. Nejenom mladým lidem samozřejmě, všem lidem. Protože se to týká nás všech. A pokud je o ty elektronické zdravotní záznamy, tak paní předsedkyně, my jsme to tady měli na stole včera. Zabýváme se novou zprávou o přeshraniční zdravotní péči a e-health je právě jedna z hlavních dimenzí tohoto rámce. a společně s Petrem Lízem i s dalšími v tomto sále máme ambici vytvořit eh, autonomní program pro zdravotnictví v příštím rozpočtu Evropské unie a elektronické zdravotnictví by mělo být hlavním pilířem tohoto programu. A je potřeba bojovat nejen proti obezitě, ale také proti rakovině. Nejefektivnější způsob, jak bojovat proti rakovině, je, aby všech 27 členských států vložilo úsilí do výzkumu a vývoje a společně investovali do boje proti rakovině. Že elektronické zdravotnictví je opravdu hlavním pilířem toho programu. tak to bylo hodně komentářů k vašim myšlenkám a jestli k tomu já můžu něco dodat, tak pokud někde existuje daň z cukru, tak eh, dělali jste nějaké rešerše, jestli plní svůj účel, protože víme, že statistiky ukazují eh, zdražování produktů, které mají eh, méně cukru, ale nesnižuje se počet obézních lidí. Máte nějaké informace o efektivitě daně z cukru. Prosím. Děkuji. Já odpovím přímo. Takže například Spojené království zavedlo teprve letos daň z cukru, takže pokud jde o pokles prodeje a navýšení cen, máte pravdu. A v kontextu um, mého projevu myslím, že je tu určité nepochopení. Já si myslím, že ten eh, systém barevného kódového označení typu semafor, eh, to je samozřejmě příliš zjednodušené. Musíme motivovat lidi pozitivně, ne negativně. Ale i tak vždycky všude chybí hlavně finanční prostředky. A prostě existují na trhu výrobky, které jsou tak plné cukru a tak nezdravé, tak neobvykle nezdravé, že i tak je dobré zkrátka získat pro tyto eh, pozitivní pobídky nějaké prostředky, eh, třeba i prostřednictvím daně, proto nejsem úplně proti tomu. A první myšlenka, která byla také diskutovaná v rámci AI, se týkala právě e, sportu, tělovýchovy, to, aby všichni mohli sportovat prostřednictvím svých firm a výro... E, nikdo na to e, podniku, kde pracují, a nikdo na to nereagoval, nikdo z vás. Jistě, že všichni by, by měli být aktivní každý den, ale tato první myšlenka, to by byla velice dobrá kampaň, protože hodně evropských kampaní se zaměřuje například na dětskou obezitu, ale přitom obezita dospělých je rovněž problémem. A když například budu pracovat jako všeobecná lékařka, tak hodně lidí za mnou bude asi chodit s problémem například bolesti zad a tak dále. A e, to často vyplývá z nedostatku pohybu. Prostě celou, celý den sedíme. Tak proč neuvalit takovou daň? když nám chybí peníze, abychom mohli financovat kampaně jako je tato. Děkuji. Well, we really appreciate your idea. Skutečně ceníme vašich podnětů, vašich myšlenek, ale a, ta myšlenka dotování e, tělovýchovy na pracovišti k té se skutečně nikdo možná nevyjádřil, ale vyslechli jsme nicméně, co jste říkali. Je, je to pro nás velice zajímavé. Je důležité, abychom měli podporu mladých lidí a abychom mohli využít inspirace z vašich myšlenek, abychom mohli na vašich eh, myšlenkách dál stavět. jestli mohu odpovědět eh, na, eh, na to, co řekl pan Líze. Ehm, Herr Liese, ich fand Ihren Kommentar. Eh, pane Líze, váš komentář byl velice zajímavý. Já jsem Němka, takže tím jsme si vyjasnili tu mou národnost. Proč zrovna v Německu je takový odpor proti e-health a také proti telemedicíně, zejména ze strany starších lékařů? Tak přesně to já zažívám taky. Podle mého názoru problémem je jednak, že e, lidé jsou už velice zaběhlí ve svých pracovních metodách a nechce se jim je měnit. Na druhou stranu myslím si, že Němci jsou velice kritičtí, co se týče ochrany osobních údajů a právě tady panuje mnoho strachu, které se možná dají odstranit. Ale e, opravdu Moje generace, eh, generace baby boomerů by to mohla změnit a tady vidím velké potenciály v tom, kdyby se používaly aplikace a programy. My jsme také eh, mnohem mobilnější eh, než dříve. Právě ta starší generace teď odchází do důchodu. Já si myslím, že je potřeba investovat s perspektivou do budoucna, do mládeže už existuje mnoho eh, telemedicínských iniciativ, eh, které probíhají na venkově a proto jsem také tento návrh aplikace eh, předložila. Aplikace, která by se dala vyvinout v souvislosti se společným evropským zdravotním záznamem. Možná, že na příští eh, European Youth Event se objeví někdo, kdo bude mít větší zkušenosti s IT a kdo by měl zájem na tom vyvinout takovouto aplikaci a možná by se našel někdo z vás, kdo by měl zájem do toho investovat. To by bylo velice hezké výhledově se nad tím zamyslet. Děkuji. Ano, děkuji, Vivian. A dalším tématem je odpad. To je otázka, která má dopad na život nás všech, eh, mladých i starých, ale také na život příštích generací. A je to velmi blízko našemu výboru, protože jsme velmi pracovali na legislativě o řízení odpadů, omezování objemu odpadu. Řešili jsme celou řadu legislativních záležitostí. Naši mladí lidé mají nápady ohledně snižování potravinového odpadu, omezení používání plastu, plastového odpadu v oceánu. Tím se teď velmi zabýváme. Potom lahve a kontejnery na opakované použití, zavedení daně z plastu na jedno použití, ale také úplný zákaz plastových tašek a podporu podniků, které mají nulový odpad. Takže teď si vyslechneme paní Pradin, která bude hovořit o tom, jak omezit odpad z potravin. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud mohu, tak budu mluvit francouzsky. Vážení europoslanci, má první myšlenka se týká tří opatření, které by EU měla přímo v oblasti plítvání potravin. To je téma, o kterém se hodně diskutovalo v červnu na European Youth Event. Tato opatření jsou eh, revize semantiky, která se týká data minimální spotřeby, definice společných pravidel, pokud o toto datum, a také povinnost, aby supermarkety darovaly potraviny, jejichž expirace se blíží. Podle FAO 56 ztrát potravin za ty jsou zodpovědné spotřebitele. Často se mě kamarádky ptají, jestli mají vyhodit produkt který už je prošlý, i když se ho koupili teprve nedávno. Několik studií ukazuje, že existuje rozdíl, o kterém spotřebitel příliš neví. Je zde základní rozdíl mezi datem minimální trvanlivosti a limitním datem spotřeby. Několik studií ukazuje, že spotřebitel si není plně vědom významu a rozdílu mezi datem minimální trvanlivosti a limitním datem spotřeby. A proto navrhuji, aby se označení data minimální trvanlivosti upravilo a aby tam bylo spotřebujte nejlépe do a k tomu se tedy ještě dodalo, ale poživatelné ještě po. Něco takového přijalo třeba Norsko a umožňuje to spotřebitelům nevyhazovat projekt, produkty, které jsou ještě vhodné ke spotřebě. Tato dvě data nejsou také používána stejně. Výrobci, zpracovateli a distributory zásobovacím řetězci. A proto je nutné definovat vhodné technické nástroje, aby uživatelé mohli společně se rozhodnout pro datum a, a délku uchovávání všech potravinových produktů. Pokud jde o darování potravin, tak ve Francii máme zákon z roku 2016, který všem supermarketům ukládá povinnost eh, podepsat smlouvu s nějakou organizací, neziskovou organizací, o darování potravin, které by jinak prošly. To je legislativa, která by měla být povinně přijata všemi členskými státy, aby se mohlo bojovat nejen proti plítvání potravinami, ale také proti hladu v Evropské unii a proti chudobě. Děkuji. Možná můžete také představit svou druhou myšlenku, svůj druhý nápad a potom rovnou přistoupíme k diskuzi. Děkuji, paní předsedkyně. Můj druhý nápad se týká snížení plastu v oblasti kruhového hospodářství. A proto vás také vyzývám k přijetí tří opatření. Zavedení společného systému zpětného odběru lahví, vytvoření online platformy pro klasifikaci ekologických operátorů a také zavedení daně z plastu. Návrh směrnice, který zakazuje používání některých plastů na jedno použití, je velkým krokem vpřed, ale je velmi těžká recyklace tohoto materiálu, protože se nejedná o kompletní zákaz. Tady vidím, že máme desítky plastových lahví a proto navrhuji, aby se především zakázala výroba všech jednorázových plastových lahví a aby se spíše znovu užívaly skleněné lahve. To je systém, který byl velmi dobře zaveden v Německu. Když eh, si spotřebitel koupí lahev, skleněnou lahev, tak eh, zaplatí malou zálohu, která je mu vrácena, když eh, tuto lahev odevzdá. Evropská unie by mohla také klasifikovat pomocí hvězdiček všechny podniky, které omezují používání plastu a přispívají k ekologickému a kruhovému hospodářství. Kromě toho by mohla být vytvořena aplikace, mobilní aplikace, kterou byste si mohli stahnout a každý spotřebitel by podle toho mohl se řídit při nákupech a vybrat si ty produkty, které respektují životní prostředí. I když já ve svém životě respektuji životní prostředí, tak to někdy nestačí. Jezdím MHD, chodím nakupovat s plátěnou taškou, nejím maso ani žádné produkty, které pocházejí z živočišné výroby, která je nejznečišťující, nejvíce znečišťujícím odvětvím na světě, ale někdy to nestačí. Ve většině supermarketů, když nemůžu jít někam tam, kde se prodává uh, třeba zelenina a ovoce nezabalená, tak tam v supermarketu vidíme, že spousta těchto produktů je balena v plastu a to je úplně zbytečné. Navíc za to všichni musíme platit a jde to na úkor životního prostředí. A z toho důvodu navrhuji, aby podniky, které používají plast tam, kde to není nezbytně nutné, byly zdaněny. Musíme vytvořit nevýhodu pro plastové produkty, když stejné produkty by mohly být realizovány z jiných materiálů. Kromě toho je nutno, aby unie kladla za úkol těm, kteří znečišťují, aby platili. Cílem je zachránit naši planetu. Děkuji. Děkuji. A teď eh, prosím kolegy, aby reagovali na tyto dvě myšlenky, tyto dva nápady. Určitě k tomu máme mnoho co říci, protože všechny tyto myšlenky už eh, jsou obsahem eh, stanovisek parlamentu v předcházejících legislativních eh, textech. Pan Hansen, děkuji, děkuji za tu velmi zajímavou prezentaci. Já se spíše zaměříme na odpad a plast, protože, jak jste říkala velmi správně, Evropský parlament v říjnu odhlasoval strategii na snižování a odstraňování jednorázových plastů v případě, kdy existují alternativy. Ty alternativy existují. Ale my tady máme velký tlak různých lobby, které nám říkají, že když máte třeba perlivou vodu, tak eh, ta si nezachová obsah plynu, když tady nebude plastová zátka a tak dále. Já si myslím, že existují technická řešení, jak tento problém vyřešit. Jeden z našich pozměňovacích návrhů, který byl přijat na plenárce, bylo zavést povinnost pro členské státy, aby o 50 snížili používání jednorázových plastů. Nejdříve to výbor Envy zamítl, ale na plenárním zasedání to prošlo. A máme také cíl zpětného odběru 90% plastových lahví. Takže je to na dobré cestě, ale jak říkáte, musíme jít dále a proto máme revizní doložku právě, aby se tyto cíle navýšily. A myslím si, že tady máme velký prostor ke zlepšení. Další věc, používání plastových tašek. My máme evropskou strategii, ale pořád ještě máme velký rozdíl ve spotřebě v jednotlivých členských státech. Takže nejde pouze o obaly potravin, ale také pro dopravu těch eh, obalů existují alternativy, které musíme využívat. Vy jste zmínila systém zpětného odběru a záloh. Já jsem z malého členského státu Lucemburska, takže vás plně podporuji. Ovšem existují velké distribuční firmy, třeba Coca-Cola, v Lucembursku máme Coca-Colu z Nizozemska a v Tref na druhé straně hranic už máte Coca-Colu, která je dodávána z Německa. Takže je důležité, aby se členské státy dohodly, aby i na této frontě postoupili vpřed. Myslím, že jste velmi dobře potrhla, co ještě třeba udělat a my budeme stát po vašem boku, aby se to podařilo. Děkuji. Děkuji, paní Boylan. Já jsem nečekala, že na mě přijde řada tak brzy. Ráda bych reagovala na pár komentářů k tomu plastu. Vítám tento příspěvek. Já jsem jedna ze stínových zpravodajek u plastu pro jedno rázové použití. To je věc, která teď eh, půjde do třístranných jednání. Velmi zajímavá je opravdu ta otázka korporátního lobbingu. My jsme chtěli spíše potrestat eh, ty, kteří produkují plast, protože, jak jste říkala vy, vy jako jednotlivec můžete udělat maximum, ale ten problém nevyřešíte. Musí být zodpovědní ti, kteří plasty produkují. Nejen tedy za to, že musí sněžovat produkci plastu, ale také musí být eh, zodpovědní za zpracování tohoto odpadu. A tady vidíme opravdu tlak, eh, především z EPP. Chceme, aby producenti platili za ples, který vyrábějí. Takže ano, určitě kontaktujte své poslance, své europoslance, aby tato část tam zůstala zachována. A také parlament zvýšil ambice Týká se to také cigaretových nedopalků, což je druhý nejčastější druh odpadu, který najdeme na plážích. Takže chceme také, aby ti, kteří produkují, byli zodpovědní také za čištění a odklízení tohoto odpadu. Další věc, myslím, že to je spíše tedy na úrovni členského státu, pokud jde o ten systém recyklace, s tím já souhlasím, ale také třeba vytvořit infrastrukturu, abychom pozbudili lidi v tom, aby změnili své návyky. Takže když máte svou láhev, kterou si můžete opakovaně naplnit, ale musíte ji nosit několik kilometrů, než si ji můžete znovu naplnit, tak je opravdu obtížné představit si, že to někdo bude dělat dobrovolně. Takže určitě zodpovědní by měli být producenti, ale zároveň je třeba zjednodušit infrastrukturu pro jednotlivce, aby mohli změnit svůj způsob života. Jak to zaznělo, na vašem tématu jsme hodně pracovali a je pravda, že pokud jde o plastový odpad v oceánech, tak ten je velmi vysoko na naší agendě, ale my jsme proti plastovému odpadu, ne obecně proti plastům, protože pokud můžeme zavést opatření ekodesignu, odděleného sběru plastu, opakovaného použití plastu, tak je to něco pozitivní. Nemusí to být nutně negativní jenom protože je to plast. A když jsme hovořili o těch lahvích, tak jeden z opatření, jedno z opatření, které jsme přijali v legislativě, bylo, aby ty eh, víčka byly součástí lahve, protože to byl ten problém. Dále máme také smlouvu, do konce roku, proto tady máme ještě ty lahve, ale od ledna příštího roku už tady v parlamentu tyto plastové lahve mít nebudeme. To bylo tedy k plastu, teď tedy potravinový odpad. I to je pro nás velmi důležité téma. Mnozí kolegové na tom hodně pracovali, na těchto tématech. A já myslím, že i ten váš návrh je věc, o které už jsme diskutovali a máme to také v našich úsneseních. Uvidíme, kolik pozornosti se tomuto tématu dostane na úrovni členských států. A ještě paní Kadenbach se hlásí. Moc krát děkuji za vaši prezentaci. Já si myslím, že je podstatné, že zrovna eh, ta příští generace je uvědoměla, co se týče zacházení se zdroji. A chtěla bych pokračovat eh, od toho místa, kde skončila paní Valean. Eh, jde o to, na co ty materiály používáme. Protože my jsme výbor konec konců pro životní prostředí, potraviny a zdraví, ale vnímáme i problémy dopravy. A právě tady eh, se dnes používají plasty nebo sklo. Je tady ale potom otázka váhy, hmotnosti při přepravě na velké vzdálenosti. Obecně je sklo mnohem těžší než plast, takže existují argumenty pro to, kdy je potřeba balit eh, některé tekuté materiály jako vodu do plastu. Eh, v my jsme o tom hovořili v souvislosti se zabezpečením pitnou vodou. Říkali jsme, že chceme zpřístupnit pitnou vodu a prameny, studny ve veřejných prostorech, v centrech měst, ve sportovních halách, v kině a tak dále, aby si člověk nemusel kupovat nápoj eh, v plastové lahvi. Eh, a potom je to efektivní zacházení s vodou. Eh, různé nádoby jako porcelánové eh, hrnky, které se po použití musí umít vodou, tak i tady si musíme klást otázku, jestli eh, zacházíme s vodou úsporně. Je to ale otázka hygieny také. Máme oblasti, jako jsou nemocnice a tak dále, kde to dává smysl používat jednorázové produkty. A právě to je náš společný úkol, který musíme do budoucna vyřešit ne abychom eh, jednoznačně oslavovali nebo demonizovali nějaké produkty, ale abychom se podívali pořádně na jejich životní cyklus a uvědomili si, na, eh, na jaké účely se jaké produkty dají používat. Takže neměli bychom se vyslovovat eh, jednoznačně pro nebo proti plastům nebo pro nebo proti sklu. Důležité je ten přístup a záměr v použití. A to je právě ten náš velký úkol, abychom to v té legislativě nepřestřelili a například na, na, například fosilní paliva jsou špatné z hlediska eh, klimatických změn, ale eh, potom tu máme eh, také zacházení s vodou, to čištění a tak dále. Zkrátka je to všechno velice složité. Děkuji, paní Kadenbach. A nyní Jade, vaše odpověď. Pan Hansen, chceš ještě něco dodat? Já jsem k tomu chtěl ještě krátce něco doplnit. My se soustředíme nejen na politiku životního prostředí, ale také na ostatní eh, oblasti naší práce. Například dnes ráno jsme hlasovali o stanovisku o nástroji eh, sousedské pomoci, to bylo od zpravodajky paní Valean. Eh, já jsem byl stínovým zpravodajem za EPP a tam jsme požadovali o 2 miliardy více na potírání globálních výzev. A k těm patří samozřejmě klimatické změny, ale také proti znečišťování životního prostředí, jako například znečišťování moří a řek plasty. Bohužel jsme dnes ráno nezískali většinu, bylo 26 proti, 26 pro a jedno zdržení. Takže od ty dvě miliardy jsme přišli. Takže musíme se snažit o to, abychom něco dělali ve všech politických oblastech a nejenom v životním prostředí. Děkuji, pane Hansene, a nyní řad. Děkuji, paní předsedkyně. Je opravdu nešťastné, že toto opatření nebylo přijato. Především, když do životní prostředí a budoucí generace. Je pravda, že musíme vzít v úvahu to, proč používáme plastový materiál. A já jsem nehovořila o tom, aby se zakázaly veškeré plasty. Víme, že eh, plasty prošly úplnou revolucí. Je to dnes velmi důležitý materiál, ale je také obtížně recyklovatelný. Lahve například nejsou recyklovatelné, jenom jedna část je recyklovatelná a tato část se právě velmi těžko extrahuje z plastových lahví. Takže proto si myslím, že by se plast měl zakázat tam, kde by mohly být místo nich používány jiné materiály. Myslím, že bychom měli investovat do výzkumu, aby se našly nějaké jiné materiály. A je také pravda, že náklady na dopravu plastu jsou jiné, nižší, pokud jde o dopravu skla ve srovnání tedy s dopravou skla. Ovšem sklo je mnohem eh, ekologičtější, může být eh, znovu použito až 50krát, nevyrábí se za použití ropy, takže ano, sklo je těžší, ale myslím si, že v tomto případě by bylo lepší zakázat plastové lahve a používat eh, lahve skleněné. Pokud jde o ty metody zálohování a zpětného odběru, tak si myslím, že ve všech evropských městech by měl být jednoduchý přístup k vodě. Já jsem letos cestovala v létě po mnoha členských státech a někdy bylo velmi obtížné si doplnit lahev. Tady tuto lahev jsem měla sebou a bylo velmi obtížné někde si ji doplnit. Takže si myslím, že Evropská unie by měla také se zaměřit na toto. A pokud jde o lobby, tak ano, to je skutečná překážka a Bylo by nutné investovat také do vzdělávání, protože víme, že v každém průmyslovém systému reakce trhu reaguje na naši poptávku. Takže pokud budeme vést naše děti k tomu, aby upřednostňovali spíše ekologičtější produkty, tak to bude v souladu s tou logikou oběhového hospodářství. Děkuji. I já děkuji. A teď naše poslední téma je udržitelný život. Například eh, extenzivní využívání dešťové vody eh, ve městech, eh, infrastruktura pro čistou energii a postupné přerušení používání fosilních paliv, všechny tyto myšlenky byly velmi populární a teď je tady paní Anna Maria Renner, která představí svou myšlenku, která se týká udržitelných měst, zeleného občanství a ekologického životního stylu. Děkuji. Dobré ráno všechny vás. Zdravím, Kalimera, Guten Morgen. Chci vám poděkovat za to, že jste si na mě udělali čas, eh, za to, že vyslechnete naše eh, návrhy a myšlenky. Jsem nesmírně těší, že mohu několik z těchto myšlenek nyní předložit a vyjádřit. Chci vám představit eh, Evropu, která je na čele, pokud jde o udržitelné moderní města s dopravními systémy pro lidi i zboží, které mají nulové emise. Chci se, musíme se zaměřit eh, na města dát jim dostatečnou eh, sílu a pravomoce, abychom je technicky i finančně ehm, vybavili dostatečnými prostředky a pravomocemi. Potřebujeme zároveň striktní regulační rámec, abychom posunuli eh, městské části s tím správným směrem. Eh, vozidla na fosilní paliva by měla být, ehm, měl by jim být zakázán vjezd do center měst. Ale aby to dobře fungovalo, mus musí existovat eh, dobře dostupné služby eh, v nepříliš eh, dalekých vzdálenostech. A kromě toho by měl existovat bezemisní dopravní systém veřejné dopravy. Vědecký a technologický vývoj posledních let vedl k mnoha různým objevům, například autobusy, které jezdí pouze na bioplyn, Ehm, to je dobrý příklad, ale Evropská unie musí ještě zesílet eh, tyto dotace prostřednictvím pro, programů jako je Urbact nebo Horizon 2020. Příkladem mohou být Atény. Máme ehm, přeplněné město, které má obrovský problém se znečištěním ovzduší. Eh, život pro ehm, cyklisty nebo pěší je velice nebezpečný ale my už nemusíme záviset na autech. Jde, jde zejména o to, abychom lidem dali vhodnou alternativu. A pokud jde o druhou část, byla jsem požádán, abych se vyjádřila k vzdělání pro udržitelný rozvoj. Takže jde o Evropu, která pobízí vzdělávací instituce aby vedli environmentální vzdělávání. Potřebujeme modernizovat osnovy a vytvořit nové e, předměty, které to bychom mohli navrhnout relevantním e, orgánům v členských státech. Část by měla být teoretická a část praktická. Evropa by mohla vzdělávacím institucím poskytnout jak finanční prostředky, tak i prostor například pro eh, energii obnovitelnou. Třeba v, v Řecku jsou školy dva půl měsíce eh, přes léto eh, zavřené, ale přitom by mohly vlastně hostovat například solární panely a z této energie by se pak dal ehm, financovat jak ehm, vzdělávání, tak vlastně by to mohlo pomoci i domácnostem, které jsou poblíž. Za třetí, Evropa musí zvýšit počet eh, organických, čili vlastně biopotravin, eh, založených eh, samozřejmě na rostlinách, to znamená vegetariánských, alespoň povinně by měly být alespoň dvakrát týdně vegetariánské obědy ve školách a na univerzitách. To by mohl, k tomu by mohlo sloužit eh, například eh, iniciativy, jako je Evropský, eh, Evropská iniciativa pro ovoce a zeleninu. Evropská unie musí také posilovat povědomí o mm, ekologických potravinách. Děti v celém Evropě by se měly učit o tom, jak můžeme jako celá společnost upravit naše chování tak, abychom eh, dokázali žít eh, ekologicky a udržitelně. Děkuji vám za vaše podněty. A pan je, má slovo jako první. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji eh, Aně Marii za velice zajímavý příspěvek. Já jsem byl dvakrát na European Youth Event a e, z těch devíti tisíc lidí byly i dvě skupiny z mé oblasti, z Dolního Saska. A nejen já, ale všichni účastníci byli e, nadšení způsobem diskuze. S tím by se dalo jít do e, volebního boje. Zelení, špicn, zelení špicn kandidáti chtějí hovořit o udržitelnosti. Udržitelná města, s tím najdete v Evropském parlamentu vždycky velký konsenzus. Každý je pro udržitelnost a pro udržitelný růst u konkrétní realizace je potom otázka politická, jestli to, pro, jestli to provést zákazy nebo kvótami Eh, ta, eh, to inteligentní město Smart City, které jste představila, eh, Anna Marie, takže tam v podstatě by byl zákaz aut. Já si ale myslím, že to je špatná cesta. Tady v Evropském parlamentu se velice často hovoří o tom, jestli se dá zaručit čistší vzduch tím, že se jezdí jenom elektromobily. O tom je potřeba se vážně pobavit, protože ty emise, které znečišťují vzduch, potom vzniknou někde jinde, u nějaké uhelné elektrárny. Takže e, tím získají určité lokality něco, například město Atény, ale ty emise vznikají jinde. Tak je otázka, jaká mobilita je opravdu udržitelná, e, a potom jsou tu další myšlenky, jako je car sharing a další. A u druhého bodu v e, šíření informací a vzdělání to považuji za velice zajímavé. I já jsem, ta, i, ta, i tady jsem proti zákazům. Jsem otcem tří dětí, kterým je 4, 9 a 12 let, je krátce před Vánoci. A když se podívám na jejich seznam přání, tak tam vidím nový mobil, eh, smartphone, tablet, počítač, PlayStation, eh, takové věci, které jsou velice svázané s konzumem. Dnes máme Facebook, eh, Instagram, někteří kolegové tweetují o této akci. Takže pokud jde o zacházení s novými veřejnými médii, tak toho čím dál víc konzumujeme. A e, vy jste e, tu o tom hovořila, e, je to v, o tom, o tom Veggie Day. Vy jste ale v, v, v tom ho, ho, hovořila v podstatě jako o zákazu. Dalo by se představit i nějaký den bez mobilů? Pro mě by to byla zajímavá diskuze. Ty si navrhla dva Veggie dny. Bylo by možné si představit i dva dny bez mobilů? Já bych to našim mladým přátelům tady veřejně dnes doporučil. I poslancům. Thank you, Mr. Hansen. Pan Hansen. Thank you very much uh, and very, uh... Děkuji vám moc krát, uh, Ana Marie, za uh, zajímavou prezentaci. Vy jste zmínila problém špatného ovzduší v mnoha evropských městech. Komise nedávno zahájila řízení pro porušení předpisů proti Lucembursku za to, že nedodrželo úroveň NO2 a značně ho překročilo. A to je jasné, protože veřejná doprava je zatím ještě zastaralá v Lucemburku a mnoho lidí každý den dojíždí do města autem. A když se dívám na ta auta, jak v Lucemburku, tak tady v Bruselu, tak tam je v každém autě jeden člověk. A pokud bychom se mohli domluvit, že například budou eh, pruhy s, eh, s přednostním právem pro vozidla, kde je více lidí v jednom autě, tak to by byl zajímavý nápad, který by možná omezil využívání aut. Vy jste zmínila, že žijete v Aténách v Atenách je taky velký přístav, samozřejmě, kde se vykládá mnoho zboží a kudy přijíždí do města mnoho turistů loděmi. A ty velké lodě obrovsky znečišťují životní prostředí a ty by bylo potřeba nějakým způsobem zahrnout. Protože slyšel jsem, že i v Belgii, v Antwerpách je to obrovský problém. Je tedy potřeba se tím zabývat a potom kolega Jens Gízeke zmínil e, elektrickou mobilitu a je pravda, že se musíme zamyslet nad tím, že pokud všechno nahradíme elektromobily, tak budeme mít obrovské problémy. Za prvé, kde se vezme ta energie? Buď z uhlí, nebo třeba z jádra, protože stoprocentně zelenou energii zatím vyrábět neumíme a je tedy potřeba se poohlédnout i po alternativách k elektrické mobilitě. Dnes se ty baterie vyrábí z kobaltu a z niklu, takže odkud tyto eh, látky se vezmou, za jakých podmínek se těží, v jakých zemích se těží nikl a kobalt. Takže je opravdu potřeba zabývat se alternativami, jako je vodík například, ale jsou i další řešení, která nemají dostatečnou politickou podporu. A v té zprávě, kterou parlament přijal, e, preferujeme spíše elektrickou mobilitu a zanedbáváme další zdroje energie. A je potřeba, abychom se nad tím zamysleli, abychom nebyli krátko zrací, ale abychom měli výhled i do vzdálenější budoucnosti. Děkuji. Děkuji, paní Kadenbach. Děkuji moc krát za váš návrh a za vaše nápady. Já si umím představit, já jsem byla v Aténách a zažila jsem tam ten smog, ale bydlím ve Vídni a my jsme v podobné situaci. Možná ne se smogem, ale e, každý den máme ráno extrémní zácpy, e, které se táhnou z okolí Vídně, z Dolních Rakous do centra města. A e, společně s alternativní mobilitou se musíme zamyslet také nad tím, jak se u nás vyvíjí venkov jak funguje mobilita na venkově a co nabízíme eh, lidem, kteří tam žijí. To je otázka strukturální politiky a politiky soudržnosti. Eh, to nesmíme vnímat odděleně od eh, energetické politiky. Musíme se postarat o to, aby i na venkově, respektive v Řecku i na ostrovech, dál panovaly životní podmínky, díky kterým by lidi nutně nemuseli denodenně dojíždět do hlavních měst, do metropolí. Musíme se postarat o to, aby i tam eh, fungovaly zajímavé průmyslové podniky, aby tam fungovalo širokopásmové připojení a tímto způsobem by se nám podařilo udržet lidi v těchto regionech, aby tam byly školky a další pečovatelská zařízení, nemocnice, eh, to bychom měli všechno vnímat společně s problematikou mobility. Pokud se soustředíme jenom na to, abychom zlepšili situaci ve městech, tak je to samozřejmě důležité z hlediska kvality ovzduší a kvality života, ale měli bychom spíše vytvářet životní situace pro lidi, aby pokud chtějí pracovat a e, udržovat sociální kontakty, tak aby nemuseli nutně nasedat do auta. Pokud to tak je, tak děláme něco špatně. Něco takového bych podpořila. Měli bychom se v budoucnu zamyslet nad tím, jak vytvořit na venkově e, podmínky, ve kterých se dá žít tak kvalitně, aby tam lidé mohli zůstat a pracovat. Děkuji moc krát za vaše nápady, co se týče udržitelných měst. My jsme se tím hodně zabývali v Evropském parlamentu, přijali jsme několik balíčků na podporu inteligentních měst a udržitelných měst. A velice se mi líbila myšlenka podporovat ekologickou uvědomělost mezi obyvateli. To je to otázka osvěty, tohle je první krok. Školní osnovy by měly obsahovat nějaké povědomí o životním prostředí a klimatických změnách, protože je to velice potřeba. Čím více o tom budeme hovořit, tím více budeme šířit informovanost v členských státech. Takže bylo by dobré, kdyby lidé odpovědní za školství se zamysleli nad zahrnutím tohoto tématu. Děkuji tady moc krát, poprosím ještě o reakci na komentáře. Děkuji moc krát, paní předsedkyně, děkuji všem za reakce. Nejprve bych chtěla zdůraznit, že máme jenom 12 let na to, abychom zachránili klima. Takže každé rozhodnutí v Evropské unii bude mít vliv na celý svět. Když se podíváte na novou zvláštní zprávu IPCC o globálním oteplování, viděl jsem, že jste, viděla jsem, že jste o ní diskutovali právě včera, tak tato zpráva konstatuje snižování, rychlé snižování emisí CO2 ve všech eh, sektorech ekonomiky, eh, respektive, že je potřeba toto snižování. Pokud eh, si vezmeme sektor dopravy a mobility, o kterém se hodně diskutovalo letos na AI, tak je jasné, že je potřeba zavést v Evropě zásadní změny. Například byla tu řeč o zákazech, já si ale myslím, že to není zákaz, vý... zkrátka v příštích deseti letech je potřeba zastavit výrobu dýzlových a dalších benzínových eh, automobilů. Před námi stojí výzva v příštích 12 letech, která je velká, ale zároveň je to pozitivní změna a to bych chtěla zdůraznit, že veškeré změny, které provedeme, budou znamenat, že se nám bude lépe žít. Sice jsou to zákazy, ale konečný výsledek bude nejen ten, že globální oteplování se snad podaří omezit na 1,5 stupně, ale také bude výsledkem čisté ovzduší, ochrana našich ekosystémů a zelenější centra měst a tak dále a tak dále. Takže bych se chtěla soustředit na to pozitivní. Změny, které realizujeme, povedou k pozitivním výsledkům. Nemusíme hovořit o zákazech, A ještě bych chtěla zdůraznit, že, jak jste říkala, paní předsedkyně, Evropská unie už provedla rozsáhlé výzkumy ohledně udržitelných a inteligentních měst. Já bych byla ale ráda, kdyby se to nějak projevilo v reálném světě. Když si vezmete momentálně Atény, které vyhrály e, Evropskou cenu za inovaci, tak z toho mám velkou radost, protože nastávají určité sociálně ekonomické změny, ale ten aspekt udržitelnosti a životního prostředí byl naprosto eh, zanedbán. Bylo by tedy dobré, kdyby Evropská unie vytvořila regulační rámec a aby města měla více možností, protože když už máme veškeré výzkumy a znalosti a technologií, která není dokonalá, s tím souhlasím, tak bychom se neměli bát učinit několik kroků vpřed. Tím by se z Evropské unie stal lídr v oblasti ochrany životního prostředí a to jakožto Evropanka na půl řekyně a na půl Němka je pro mě ideál Evropské unie. Je potřeba být první v oblasti klimatu a životního prostředí a ukazovat ostatním, jak se to dělá. Děkuji vám. Děkuji, Aně Marie, a děkuji poslancům. bylo velice zajímavé, protože si myslím, že tohle by momentálně neměla být priorita eh, omezování živočišných produktů a zákaz fosilních paliv. Eh, o tom bychom se teď měli bavit, ale nemyslím si, že prioritou by měl být zákaz smartphonů nebo den bez smartphonů. Radši bych se soustředila na jiné priority. Děkuji. Tak schválně, jestli některé ze svých nápadů najdete v našem příštím usnesení nebo zprávě nebo legislativě. Každopádně doporučuji vám, abyste sledovali práci našeho výboru. Jak jste viděli, byla to velice živá výměna názorů a my vždycky rádi eh, proskoumáme nápady, které přispějí k blahobytu občanů. Děkuji moc krát, děkuji poslancům a těším se někdy příště u další debaty.